Okay. Dear Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne, s vaším dovolením začneme. Po mé pravici sedí starý známý v nové funkci, kterého velmi vítáme. Vede oddělení pro mezivýbor. Takže ji vítáme a Přejeme mu hodně štěstí v jeho práci. Nejprve paní Aranča González se omlouvá. Měla se účastnit dnešní diskuse, ale její letadlo má spoždění a nebude schopna včas přijít. Dnes budeme pokračovat v rozpravě o pojítku mezi evropskými obchodními dohodami a rovnoprávností mužů a žen. Toto téma jsme otevřeli veřejným slyšením v květnu. A proto jsem velice rád, že pan Pimento López, místo předseda výboru pro právo žen, bude spolupředseda této schůzy. Během slyšení jsme měli řadu prezentací, proběhla také diskuse a hovořili jsme hodně o, hodnotách. Teď bychom se rádi pustili do hlubší diskuse. Na úvod se nejprve vyjádří spoluspravodajky Forenza a Bjerk, první z výboru INTA a druhá je z výboru FAM. Poprosíme, aby se ve svých vystoupeních omezili na 6 minut každá. Potom proběhne rozprava, ve které bude mít možnost vystoupit i Evropská komise a potom společné zasedání ukončíme. Ještě předtím, než zahájíme, tak dám slovo panu, místu, panu spolupředsedovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A s vaším dovolením chci říci, že v Evropském parlamentu existují různé vize obchodní politiky Evropské unie. Měli jsme k tomu velmi složité diskuse třeba u T-typu a u CEFTA. Hovořilo se tam o různých odvětvích, kde toto téma je opravdu aktuální. Hovořili jsme o sektorech, kde ženy sehrávají velmi důležitou roli a přitom čelí různým formám diskriminace. Především co se týče hospodářských, sociálních a pracovních podmínek. Proto je velice důležité, abychom dnes provedli tuto rozpravu a předložili doporučení. Nejprve dám slovo paní zpravodajce Eleanor Forenze, která bude hovořit asi po dobu 6 minut. Máte slovo. Děkuji. Já bych tedy zahájila jako zpravodajka za výbor pro ženy, pokud vám to nevadí, pánové předsedové. Když jsme se pustili do této zprávy ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, tak jsme si pochopitelně uvědomovali, že je důležité, abychom přistupovali k obchodním dohodám Evropské unie z pohledu pohlaví. Chcete-li feministicky, nemůžeme to nechat jenom tak. A v našem výboru jsme měli velkou radost, že INTA byla ochotna s námi spolupracovat a já jsem velmi ráda na této práci právě spolupracovala s paní Eleanorou Forencou. Jak říkal pan předseda, 11. května proběhlo slyšení s odborníky z různých ústavů a organizací občanské společnosti. Určitě stojí za zmínku, že obchodní politika je teď ještě důležitější než v době Lisabonské smlouvy, teď je potřeba diskutovat o obchodní politice jak na evropské úrovni, tak na vnitrostátní úrovni. Vidíme uzavírání různých obchodních dohod, které snižují tarify a, a zajišťují vzájemnou platnost e, různých regulačních aktů. Viděli jsme takovéto dohody se Spojenými státy, viděli jsme třeba TISu a podobně. Neměli bychom zapomínat na to, že obchodní dohody to nejsou jenom nějaké slogany. Evropská komise zítra bude pořádat konferenci, která se bude jmenovat eh, Ona obchoduje. Zatím to bylo spíše jenom o slovech a odborníci všichni zdůraznili, že bude potřeba, aby abychom se do toho pustili s větší vervou a přešli od slov k činům. Pakliže máme zajistit, eh, že rovno, rovnost a rovnoprávnost bude v těchto obchodních dohodách zohledněna, to se jenom slovy nevyřeší. Chtěli jsme zmínit ještě několik aspektů. My, ženy, jsme podnikatelky, jsme iniciativní, aktivní, ale jsme také zaměstnankyněmi. A je velmi důležité se zabývat pracovními podmínkami žen. Ženy pracují jak v soukromém, tak v veřejném sektoru, sektoru služeb. A v rozvinutých a v rozvojových zemích máme různé dopady pohlaví na obchod a naopak. Naše první východisko je, že obchod není žádný přírodní zákon, že je to součást politiky a následně tedy různé osoby mají různé vize, různé cíle a různé představy o tom, co se v praxi stane, když je obchodní dohoda uzavřena. My máme za to, že obchodní politika, stejně tak jako každá jiná politika, musí být schopna přispět k ochraně životního prostředí, lidského života, podporovat eh, sociální spravedlnost a rovnost. Obchodní politika musí zapadat do obecných politických cílů. Výbor pro práva žen by pochopitelně chtěl, abychom se zaměřili na SDG číslo 5. V pracovním dokumentu zdůrazňujeme, že je potřeba se podívat na již existující pozitivní příklady a studie o dopadu genderu na obchod. Existují například země na globálním jihu, které využívaly nižších platů žen a platového dumpingu k posílení své konkurenční výhody. A mělo to negativní dopady na ekonomiku celé společnosti, protože se nesoustředili na inovaci, spíše se snažili získat konkurenční výhodu levnou prací žen to si myslím, že je něco, co bychom v obchodních politikách podporovat jako Evropská unie neměli. Odborníci se vyjádřili a v dokumentu to máme, že je potřeba se podívat na všechny různé aspekty obchodu, na zaměstnanost, na ženy jako spotřebitelky, přístup k univerzálním službám, voda, vzdělání, zdravotnická péče a podobně. obchodníci, se, tedy eh, odborníci, se kterými jsme hovořili před měsícem, říkali, že je potřeba se zamyslet nad dopady privatizace, především univerzální služeb jako vody. Kromě toho také gender eh, musí být zohledněn při zadávání veřejných zakázek. Nemůže to být tak, že ženy budou pracovat eh, v málo placených místech a poté, co budou privatizovány tyto služby, tak se jejich pozice ještě zhorší. Já vím, že to je teprve pracovní dokument, je to tedy v první fázi, takže pouze čekáme eh, na vaše další připomínky a připomínky stínových zpravodajů. Ale eh, z pohledu nás je potřeba hodnotit eh, dopady, je potřeba se podívat na lidská práva, sociální práva a práva žen v rámci obchodní politiky. A je potřeba se podívat na to, jak vypadala situace před a po uzavření obchodních dohod. Existují odvětví, kde, která jsou většinou obsazována ženami a je potřeba zajistit standardy v nich. Kromě toho je potřeba veřejnou politiku na, eh, napojit na trvalo udržitelný rozvoj a zajistit také, že pomoc a podpora spojená s obchodem bude mít pozitivní dopad na práva žen. Máme k dispozici řadu nástrojů, je potřeba zajistit, aby společně fungovaly. Vy jako výbor INTA i my jako FAM jsme se zabývali možnostmi přijmout eh, za závaznou právní úpravu a zajistit eh, dodržování dostatečné obezřetnosti. Pochopitelně, že si chcete vyslechnout i to, co chce říct si paní Forenza a stínoví zpravodajové, takže já pomalu skončím a velmi vás požádám, abyste se účastnili této diskuse. Ještě jednou chci zopakovat, že obchodní politika se neřídí přírodními zákony, že to prostě není tak, že obchod a liberalizovaný obchod nakonec bude dobrý pro všechny. Je potřeba to brát vážně a nekomentovat to pouze slogany. A byla bych ráda, aby se Evropská komise tím daleko více zabývala a jsem velice ráda, že Elena, Eleonora je tady, vystoupila i na konferenci. Kdybychom tam měli pouze zástupce výboru pro práva žen, tak by to byl pouze jaksi zúžený eh, pohled na věc. Já vím, že generální ředitelství pro obchod má své zaměření, my máme také své zaměření, proto je potřeba, abychom spolupracovali jako komise a relevantní výbory. Byla jsem tedy velmi ráda, že jsem se mohla účastnit této práce s výborem INTA a s Evropskou komisí. Děkuji. Eleonora Forenza, prosím, má slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za slovo. Jenom velmi stručně pár slovy doplním to, co říkala paní kolegyně Bjork. Musím říci, že tato práce je teprve na začátku, v počáteční fázi. A ráda bych začala tím, že řeknu, jakým potěšením mi bylo spolupracovat s paní kolegyní Malin Bjork. Velmi se přiblížily naše názory a pohledy na budoucnost obchodní politiky a rovnoprávnosti mužů a žen. Máme za to, že to je velmi zásadní téma a souhlasím s paní Björk v tom, že ho začínáme řešit dosti pozdě. Doufáme, že zítřejší konference vylepšení situace pomůže. Teď tedy k obsahu našeho pracovního dokumentu. Já na něj nahlížím tedy z pohledu výboru INTA, z pohledu výboru pro mezinárodní obchod. Obchodní politika byla dlouho považována za něco, co je z pohledu genderu neutrální. A takovýto přístup měl své dopady. Mimo jiné například v tom, že liberalizace globálních trhů měla dopad jak na muže, tak na ženy. Zatím jsme k tomu přistupovali špatně, protože jsme dostatečně nezohlednili vstupy, které ženy mohou poskytnout do obchodní politiky. Je potřeba se zamyslet nad pracovními místy pro ženy, vzděláním pro ženy, zvýšení kvalifikace ženské pracovní síly a nesmíme zapomínat ani na to, že ženy vystupují v tomto procesu jako spotřebitelky. S kolegyní z výboru pro práva žen jsme se snažili společně zohlednit eh, již dříve vydané zprávy, například zprávu paní Fontana, ale podívat se na to eh, trochu čerstvýma očima. Máme za to, že evropská politika toto téma dlouhodobě ignoruje. My jsme se snažili, aby gender se opravdu stal politickým témem, tématem a aby veškeré politiky byly citlivé rovnoprávnosti mužů a žen a otázce genderu. Jak jsem říkala, v této oblasti existuje řada studií a publikovaných textů. My jsme se na ně snažili znova podívat a zahrnuli jsme tam doporučení i původně vydaná v roce 2010 Evropským parlamentem. Týkalo se to lidských práv a životního prostředí. A S, kolegyní, s kolegyní Björk jsme se touto novou zprávou snažili zopakovat věci, které již byly řečeny dříve, a to, že práva žen a práva komunity LGBTQI jsou zcela zásadním předpokladem, který musí být zahrnut do obchodních dohod. Nemůže to být jenom otázka typu netarifní kvóty a podobně. V obchodních dohodách bychom měli vidět nástroje, které umožní podporovat dodržování, dodržování lidských práv. V obchodních dohodách bychom měli mít ustanovení, která jsou závazná a ne pouze nepovinná. A mezi ně by mělo patřit to, že práva žen jsou lidská práva a že musí být závaznou součástí budoucích obchodních dohod. takováto práce, naše práce tedy vzala v úvahu některé opravdu klíčové otázky, například eh, trvalé, eh, cíle trvale udržitelného rozvoje, především cíl číslo 5, Jehož cílem je podporovat rovnoprávnost mužů a žen a zlepšovat pozici žen a dívek. Takovýto pátý cíl a i ostatní cíl musí být ve své povaze průřezové. A to je přístup, který jsme zaujali i v této zprávě. Rádi bychom také zopakovali, že existují obchodní dohody nové generace, například obchodní dohoda s Kanadou, ale také s Japonskem či s Chile. Tyto obchodní dohody mají různé druhy dopadů na situaci žen. My si uvědomujeme, že existují určité sektory, ve kterých eh, tyto smlouvy genderově neutrální určitě nejsou. A proto je potřeba se více soustředit na hodnocení dopadu, a to jak předem, tak následně. Také potřebujeme dostatečně do hloubky a se, závaž, se závaznými důsledky sledovat provádění těchto ustanovení v praxi. Genderovou problematiku je potřeba zohlednit také v oblasti hodnocení překážek investicím a obecně právní úpravy v této oblasti. Regulační rámec v této oblasti bychom neměli oslabovat, protože by to mělo negativní dopad na práva žen. Tyto obchodní dohody je potřeba uzavírat i s rozvojovými zeměmi. Dodávky vody a další závažné služby se také stávají součástí obchodních dohod. Totež platí i pro kanalizaci. Ve Spojených státech vládne Donald Trump a proto my bychom si měli nastavit politiku a připravit prostředky, které nám umožní zachovat eh, to, čeho jsme dosáhli už v minulosti. Je potřeba se na to soustředit a jasně říkat, při vyjednávání se Spojenými státy, že znovu otevření jednání o té typu je pro Evropskou unii závažné téma a že v této oblasti máme velké obavy. Evropská unie má povinnost bránit tato práva. Práva veškerých zranitelných a menšin včetně LGBTQI a dalších menšinových skupin. Třeba hormonální léčba u transexuálů. V této oblasti existuje řada práv, které je potřeba respektovat. V těchto obchodních dohodách bychom se měli snažit zohlednit a pochopit genderovou problematiku a zapojit ji do procesu vy, vyjednávání, především co se týče kapitol o a, trvale udržitelném rozvoji. Tady je potřeba nastavit závazná pravidla. Je potřeba zajistit spravedlivou práci pro všechny, zabránit diskriminaci na základě pohlaví na pracovištích. Potřebujeme také zajistit, aby jednou z priorit byla v těchto dohodách ochrana životního prostředí. Paní spoluspravodajka Bjork a já jsme se snažili najít řešení těchto otázek a vložit je do pracovního dokumentu. Ještě jednou jsme chtěli říci, že se jedná o velice důležité téma a doufám, že práce se stínovými zpravodaji a se zainteresovanými stranami bude probíhat pozitivním směrem a přinese dobré výsledky. Snažíme se přistupovat k obchodní politice citlivě. Obrigado uh, às duas relatoras pelas intervenções uh, iniciais. Passaríamos agora a. Děkuji zpravodajům eh, za mm, prezentaci a přejdeme k diskusi. Nejprve dám slovo stínovým zpravodajům a bude za EPP paní Saifi. Děkuji pane předsedo. Já chci velice srdečně poděkovat našim dvou zpravodajům, paní Molin a paní Forenza. Děkujeme za vaši práci. Rovnost a mužů žen je jedna ze základních hodnot Evropské unie. Obchodní politika by neměla pomoci bránit genderovou rovnost v obchodě, to je, je zásadně důležité. 40 malých středních podniků vlastní ženy a e, proto je důležité v obchodní politice zohledňovat genderovou dimenzi. Jak e, je indikováno v pracovním dokumentu, tak lituji e, toho, že kom, strategie Evropské komise neobsahuje genderovou rovnost. Po střednědobé revizi této strategie. Eh, velice pečlivě sleduji, jak genderová rovnost se je integrována v aktualizaci dužovací eh, dohody mezi EU a Čilem. Možná by nám komise k tomu mohla dát více informací. Co se týče veřejných služeb, tak to je v pracovním dokumentu a já chci trvat na to, že mm, my jsme vždy jasně říkali, že to je červená linie. Veřejné služby by měly být vyloučeny z, jedna, z obchodních jednání. My musíme e, dosáhnout maximální transparentnosti v obchodních jednání. Měli by se na tom podílet všichni aktéři dotčený obchodem. Evropská unie by měla být vedoucí silou mezinárodního hlediska. Děkuji. Já také budu mluvit jménem paní Matera, která tady ne, nemůže dnes odpoledne být. Děkuji. Také děkuji za stručnost. A nyní za SND dám slovo paní Rodriguez Pinheiro. Děkuji. Také já začnu tím, že poděkuji zpravodajům paní Björk a paní Forenza. Je to důležitý krok vpřed, je to důležitý dokument. Já každopádně souhlasím se základním cílem, což je zajistit to, aby obchodní politika skutečně eh, vedla k cílům, k dosahování cílů genderové rovnosti. Ve zbývajícím čase, předtím, než ta zpráva bude předložena, tak chci se zaměřit na to, jak toho dosáhnout, jak můžeme eh, ukončit tu představu, že obchod je neutrální, žádná politika není neutrální. Jak eh, přetvořit obchodní dohody, aby skutečně přispěly k překonání genderové nerovnosti. Potřebujeme studie ex ante, potřebujeme mít přes, představu každou, každé zemi, jak eh, vypadá zaměstnanost mužů a žen. To je téma, které je eh, v této zprávě, ale mělo by se to zdůraznit. Musíme skutečně zdůrazňovat potřebu dat, která budou eh, dezagregována, co se týče genderu, jinak nemůžeme přijít s eh, opravnými politikami. Musíme provádět analýzy během životnosti dohody a i poté. Obchodní dohody by měly obsahovat genderovou kapitolu, polovina populace, polovina lidstva se jistě zaslouží vlastní kapitolu. Potřebujeme genderovou kapitolu, musíme dát skutečný obsah této politice, nejenom obecné cíle. Jasně specifickou politiku, která dosáhne genderové rovnosti. A tady potřebujeme mít jasnou představu situace v zemích, se kterými budeme podepisovat obchodní dohody to nás může pak vést v jednání, abychom mohli lépe využívat výhod obchodu. Obchodní politika nemůže nahradit politiky členských zemí ve všem, co skutečně prosazuje genderovou rovnost. Ale můžeme zajít o krok dál. Můžeme genderové experty začlenit do jednání Nebudeme mít genderový obsah, pokud nebudeme mít vstupy příslušných kvalifikovaných expertů na genderovou problematiku. To znamená, že tato kapitola bude mít skutečný obsah. Miliony žen chtějí, aby Evropská unie byla vedoucí úlohu. Chile je dobré východisko, Chile byla, dobrá, eh, byla první země, která vyjednala a podepsala obchodní dohody s Uruguayem a Kanadou, které poprvé obsahovaly genderovou kapitolu. Toto eh, přestupuje ideologii, jsou tam pravicové, levicové vlády. Obě se shodnou, že genderová kapitola je důležitá v obchodní dohodě. EU by se tím mělo řídit. Není to o ideologii, je to o základní spravedlnosti, o lidských právech především. Když tedy modernizujeme dohodu o Chile, tak s tím můžeme něco udělat. Hmm. E, komisař je připraven hmm, integrovat Eh, genderovou problematiku. Čili Michel Pašalet je také dobrou, dobrým partnerem, dobrou partnerkou, je na naší straně v této věci. Můžeme skutečně připravit cestu do budoucna, pro budoucí obchodní dohody. Když říkáme, že my chceme obchod, eh, který by byl ve prospěch všech, tak to znamená i ve prospěch žen. Myslím, že je před námi spousta práce. Všichni stínové noví zpravodajové na tomto výboru jsou eh, odhodlání touto cestou. Já, eh, stínový zpravodajové za EPP, já se těším na konstruktivní spolupráci, která nám umožní eh, dospět k dobrým výsledkům, který skutečně zajistí, aby genderová rovnost se stala realitou všude. Děkuji paní Rodriguez Piniero. Někdo eh, z kolegů chce přispět do diskuse? Já budu mluvit jménem paní Matera, která se omlouvá, že nemohla přijít dnes odpoledne. V každém případě eh, mě poslala některé, nějaké poznámky. Ehm, chce připomenout, že obchodní dohody jsou příležitosti stimulovat ekonomiku a proto mohou být příležitostí pro ženy podnikatelky, které pracují v, obchodní, v obchodě, v obchodním sektoru obchod přispívá k rovnosti a globalizace, ale nesmíme zapomenout na to, že respektování lidských práv a boj proti diskriminaci musí být hlavním cílem. Musíme zajistit speciální ad hoc programy, které umožní přístup žen na kapitálové trhy, k infrastruktuře, úvěrům, když zakládají firmy. Paní Mateo také zdůrazňuje Eh, potřebuje, aby Evropská unie podpořila obchodní politiku, které omez, snižují socioekonomické rozdíly, které mm, jsou důsledkem nedostatku genderové rovnosti. Musíme zajistit ochranu genderových práv v obchodních dohodách, také práva pracujících, která budou chránit ženy před nerovností, rovnost mužů a žen by mělo být průřezovým principem ve všech politikách EU. Děkuji. Jako další paní Begen. Ehm, děkuji. Kolegové, já chci poděkovat mým zpravodajům. My jsme v minulosti často kritizovali některé negativní aspekty obchodních dohod a já se chci podívat na statistiky z posledních let, které ukazují, že mnoho rozvojových zemí má no, mnohem více z nich vypracovalo obchodní dohody. Nicméně jsou tady etické problémy s některými z nich, především co se týče práv žen. A konsistentnost rozvojové politiky, která je definována v pravidlech Evropské unie. Mnoho mm, dívek a mladých žen je vylučováno z pracovního trhu a jejich integrace by byl obrovským skokem vpřed ve zlepšování situace v jejich zemích. My se musíme dívat na otázku především žen v chudých zemích Obchodní dohody, jak řekli zpravodajové, mohou se hrát důležitou roli. Klauzule ISDS umožňuje nadnárodním firmám ignorovat některé naše zákony a e, skutečně to může postihnout ty nejzranitelnější členy naší společnosti, především ženy. Chci navrhnout zpravodajům, Eh, aby se zaměřili především na dopad obchodní politiky na ženy v Evropě, příspěvek evropských žen k spravedlivějšímu a inkluzivnějšímu obchodu. Například bychom mohli zvýšit partnerství mezi eh, podnikateli, s ženami podnikatelkami v Evropě. Máme tady velký potenciál v tomto sektoru. To je věc, kterou bych si skutečně přála. Děkuji. Paní Bilbo. Děkuji. Já chci poděkovat obou zpravodajům i stínovým zpravodajům za odvedenou práci. My souhlasíme s tím, že to je pozitivní. E, představa obchodní dohody jsou způsobem podpory ekonomického rozvoje. Také věříme, že musíme zlepšovat tyto dohody které zdůrazňují lidská práva a je třeba říci, že souhlasíme s tím, že bychom tam začlenili mm, konkrétní kapitolu o právech žen a vytváření programů, které by umožnily vytváření pracovních míst a ekonomický růst. Mm, tak, aby měl prospěch, z toho měly prospěch ženy. Ehm, musí eh, proběhnout studie dopadů eh, dohod s třetími zeměmi. Je dobré znát fakta a čísla. Co víme, je, že tyto dohody podporují zaměstnanost žen a že tyto dohody je třeba zlepšovat. Eh, znamená to růst zaměstnanosti žen eh, a my je musíme zlepšovat tak, abychom zajistili rovnost. Nejenom mezi námi, a státy, se kterými podepisujeme dohody, ale abychom se podívali na dopad těchto dohod na zaměstnanost v EU. Můžeme si e, představit, že můžeme jiným říkat, co mají dělat, že to u nás je v pořádku, ale tak tomu není. I my máme problémy s rovností, musíme pokračovat v eh, řešení situace. Situace je různá v různých zemích když se podíváme na Chile a čísla eh, týkající se zaměstnanosti žen, tak ta jsou lepší než mnoha eh, evropských zemích. Takže ano, mluvme o hodnocení dopadu, ale musíme si uvědomit, že máme před sebou spoustu práce a musíme se ještě hodně učit. Děkuji a nyní to předám panu Langemu. No. Tímto tedy jsme se dostali na konec rozpravy a slovo má komise. Bert. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání k této rozpravě. Byla velice zajímavá a my s velkým potěšením se jí budeme účastnit. Ano, i zítra se bude něco podobného konat v rámci Mezinárodního fóra pro ženy a obchod. Paní komisařka Malstromová a Aranča González tam rovněž budou z Mezinárodního střediska pro obchod. Já eh, bych rád navázal na pouze několik z těchto nesmírně zajímavých záležitostí, celé řady z nich, které zde zazněly. Eh, čím se dnes zabýváme, čím se nezabýváme a čím bychom se mohli, či měli zabývat zítra. Na úvod eh, navážu na poslední slova poslední vaší kolegyně, totiž můžeme se učit a pokud se poučíme, tak eh, ten pokrok bude mnohem znatelnější. Má pravdu. Zatím vlastně eh, často tápeme, nevíme o tom dost, nevyznáme se v tom, jak vypadají práva žen, potřebujeme dopadové studie, poučujeme se z ex post, vyhodnocování a tak dále, ale zdá se, že je to běh přes překážky, protože potřebujeme nikoli pouze pevná data, ty často ta často už máme, ale i otázka takzvaného vlastnictví, ať už podniků či podnikatelských eh, iniciativ. Další důležitá záležitost, argument paní Rodriguez Pěgno. Potřebujeme dobré takové momentky, diagnostické nástroje, které nám umožní rozhodovat o dalších krocích. Takže když já tedy teď čtu návrh té zprávy, která zde byla výboru předložena, tak je vidět, že je jasné, že genderová rovnost má proniknout vším. Pro nás to až tak jasné či samozřejmé není, ale rádi se dozvíme více, poučíme se a rádi bychom přišli s novým designem, jak to řešit. Mnohé politiky už dnes existují, pane předsedo. Tedy čím už se zabýváme, kromě toho, že se toto téma vždy v těch přeskumech objeví. Například o umluvy, kde je cílená eh, cílný boj s nediskriminací, stejné odměňování a rovněž příjemci eh, GSP+, tedy všichni, eh, kteří se účastní eh, všeobecného systému preferencí, rovněž ITC, tedy Mezinárodní středisko pro obchod, tam se to týká etického obchodování, kde mají být zváženy i genderové záležitosti. Tedy určité věci už máme, ale Některé ne. Tady se několik odkazů týká například privatizace. Totiž obchodní dohody automaticky neprivatizují e, služby. E, právě naopak, my máme doložku o veřejných e, službách, která často má za cíl vyloučit něco, co, čeho se případná privatizace týkat nemá, například poskytování utilit do domácnosti a tak dále. Ale rovněž musím souhlasit se spravodajkou, když hovoří o tom, že by měly být konkrétnější přísliby přístupu k trhu, které se konkrétně mohou týkat či odrážet na genderovém, genderovém profilu. Tam na to se můžeme rozhodně podívat, stálo by to za to, protože podobná slova se ozvala i z úst expertu 11. května, kde se hovoří o o konkrétních odvětvích služeb, které zaměstnává většinově ženy. A tam může dojít ke konkrétním dopadům, pokud tam dojde k privatizaci či změně profilu. Takže tam si musíme uvědomit ten potenciál, když otevíráme odvětví, eh, které se stále častěji stávají předmětem i obchodních dohod. Je jasné, že tedy v této oblasti lze a je třeba udělat i více zítra, možná se dozvíme více. Paní Saifi, nejsem schopen potvrdit, jak dopadne vyjednávání s Chile. Stále ještě je třeba přijmout Eh, stanovisko k takzvanému vyjednávacímu mandátu. Ale jisté je, že je možné udělat více. Já se snažím, paní Björk, se vyhýbat sloganům, ale hm, bohužel obchodní politika se týká inkluzivity, no a chceme, aby se obchod a obchodování týkalo všech, i když je jasné, že musíme být citliví na genderové záležitosti a že jakékoliv obchodní dohody musí obsahovat doložku o um, rovnosti pohlaví, takže tam ještě je mnohé možno vykonat, aby i obchodní dohody byly konkrétnější v oblasti genderové. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, možná i rovněž něco, co stojí za diskusi i v kontextu vašeho dokumentu, totiž uh, v konečném důsledku je obchodní politika něčím, co zračí naše normy a hodnoty. Všude ve světě. A ono je velice obtížné, eh, aby se nějaké normy eh, mohli projektovat externě, když vlastně interně často neexistují. Když já například čtu o omezování určitých eh, zakázek či tendrů, vůči určitým firmám, například firmy, které mají výhradně mužské dozorčí rady či ředitelské orgány. My to zatím u sebe nemáme, takže je velice obtížné se to snažit eh, navrhovat, aby to platilo jinde. Takže musíme si uvědomit a eh, spočítat, eh, proanalýzovat, co už máme u sebe doma, co je možné u nás doma zavést a až pak bychom mohli případně navrhovat, jak s tím nakládat při navazování mezinárodních vztahů či podepisování Hot. Takže to je první námět, jak můžeme tam postupovat. Budu se těšit na další diskuse mm, a doufám, že mnozí z vás bude účastnit i zítřejšího mezinárodního fóra. Předseda, děkuji a na závěr ještě dávám slovo dvěma spoluspravodajkám. Nevím, komu bych mohl dát přednost. Dobře, ve stejném pořadí. Dobrá, tak ať už pak vše uzavře Eleonora. Ta bude mít poslední slovo. A já chci poděkovat všem účastníkům diskuse uslyšeli jsme mnoho odborných inspirativních názorů. Ono se jedná o pracovní dokument a jakmile přejdeme k té etapě, kde si budeme konkrétně stanovovat cíle, budeme brát v úvahu to, co jsme zde uslyšeli. Mnozí nám říkají, že je třeba zajistit, aby obchod byl inkluzivní a aby ta třetí generace těch smluv už opravdu byla inkluzivní z pohledu rovnosti poglaví. Musíme rovněž se zabývat dopadem a zajistit, aby naše návrhy byly konkrétnější, matatelnější, aby komise věděla, eh, kde co konkrétně udělat. Uvědomuji si, že mezinárodní obchodní dohody mají své dopady a že to rovněž závisí na tom, o jakém typu ekonomiky hovoříme, zda je to severoevropská či jihoevropská či země. Když máme například TTIP či CETA, tak tam samozřejmě ten profil je jiný, ale všude se musí na ženy nahlížet jako na e, zaměstnankyně, jako na někoho, kdo funguje na trhu práce a kdo často právě poskytuje služby. Jak rovněž řekla komise, musíme se dívat i na vlastnické struktury. I to je důležitý prvek obchodních politik. Já osobně jsem toho z názoru, že když budeme tedy pokračovat v té zprávě, když budeme vypracovávat návrh konečné zprávy, že rozhodně zorganizujeme ještě 22. června, to bude mezi 11. a 13. hodinou. Já brzy vám všem pošlu mail s konkrétními informacemi, bude to pozvánka. Příslušní kolegové budou rovněž pozváni stínovi zpravodajové, ale pozveme i Business Europe, Oxfam a jiné aktéry na této scéně a i představitele um, ženských združení organizací a ti nám možná pomohou v tom, aby ta zpráva nabyla ještě konkrétnější podoby. A teď konkrétně vůči komisi pár slov. Jsme velice rádi, že jste přišli. Avšak ve svém úvodním slovu jste nám řekli, že si nejste jisti, do jaké míry může eh, obchodní politika opravdu se odrážet na rovnosti pohlaví. Ale eh, já se toho nebojím dokázat, že dosavadní obchodní politika není stoprocentně genderově neutrální, my se tím budeme zabývat. A podobně jako i u jiných záležitostí zde v Evropském parlamentu je třeba přicházet se zprávami, které posouvají věci dále, ať už se jedná o práva žen, o práva zaměstnanců, pracovníků. My jsme na to zvyklí a doufáme, že i komise dříve či později eh, se toho chopí, že i jí to dojde. Těším se na zítřejší konferenci, moje kolegyně Kolensa tam rovněž bude přítomná a doufám, že um, i um, tato ženská problematika se probojuje do Digitrade. Děkuji a nyní ještě paní Forenca. Děkuji. Já samozřejmě nemám na vybrano, musím se připojit k tomu, co už zde zaznělo. Rozhodně to odhodlání platí. Chceme, aby tato, toto politické poselství vše posouvalo dál ono to prospěje ženám, ale nikoli pouze ženám. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že tam jsou různé obtíže a že to nebude snadné změnit ten přístup, ale doufáme, že právě i zítra na zasedání výboru žen se to příslušně projedná. Děkuji všem, kdo se přihlásili o slovo, kdo přispějí do diskuse, děkuji rovněž představiteli komise a doufám, že tato zpráva se bude, bude si získá přízeň všech eh, příslušných poslanců, všech eh, výborů, kterých se to přímo či nepřímo týká a že i oni se do toho vloží. A samozřejmě, že se ještě budeme bavit i s příslušnými odborníky, zainteresovanými stranami, představiteli organizací pro ženy či aktivisty eh, v oblasti obchodu, a žen, které jsou aktivní v podnikání. Děkuji eh, přispěvatelům a to, co ještě není úplně dopracované, jsou například určité aspekty, které zde byly nakousnuty a které podle mě jsou rovněž nesmírně zajímavé. Souhlasím tady s kolegyní Begin, když řekla, že bychom snad to posouzení dopadů a ty analýzy měli prohloubit. A pak se ještě skýtá otázka u žen podnikatelek. Jakým způsobem můžeme jim umožnit nové podoby spolupráce i v mezinárodní politice a tím posílit rovnost pohlaví v podnikání. Na čem záleží? Totiž, aby bychom měli k dispozici i případné údaje, údaje z terénu v těch odvětvích, o niž hovoříme. A zároveň je třeba k tomu přistupovat i v určitém smyslu ideologicky, což eh, se trochu liší od eh, genderové obchodní politiky ono to nenastává automaticky, to víme, je třeba se soustředit na cíle, který chceme dosáhnout. Protože tady vlastně hovoříme o lidských právech, hovoříme-li o právech žen. A musíme mít ty správné nástroje, aby se v obchodních dohodách tyto záležitosti objevily jako závazné. A posouzení dopadů Kromě tedy posouzení dopadů jsou důležitá i analýzy ex ante a já doufám, že všichni, kteří se budou naší rozpravy účastnit, jako už předesá Marlen, přispějí svémi poznatky a obohatí naše vědomosti. Tam se bude rovněž konat zasedání stínových zpravodajů v 11 hodin a dialog, který už byl navázán mezi našimi dvěmi výbory, bude prohlouben. Rovněž i komise, doufám, se do toho vloží intenzivněji tak, abychom aby ta naše výsledná zpráva stála za to. Předseda, děkuji velice, tím jsme se dostali k závěru naší diskuse a opravdu v debatě se ozvalo mnoho zajímavých aspektů a rovněž jsem zde byl rád, že jsem zde měl svého spolupředsedu po mé levici. A další společné zasedání se bude konat 10. října. A poté snad už vznikne ta výsledná zpráva, výsledný návrh, pracovní návrh zprávy, abychom se jim mohli konkrétně zabývat. Nyní kratička pauza, dvě minutky a už naše samostatné zasedání výboru INTA začne v 16 hodin.